Okay, colleagues, can I... Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením začneme. Možná vás to překvapí, ale dnes dopoledne máme času, kolik chceme. Jenom je to potřeba protáhnout do té chvíle, aby vám přinesl aspoň kávu a čaj. Což, jak říkal Pítr, je velice důležité. Takže nejprve oznámení předsedy a rozhodnutí ze zasedání koordinátorů, a to ze 14. a 25. listopadu. 14. listopadu jsme měli návrh nařízení, který článku 290 a 291 smlouvy EU přizpůsobuje řadu právních aktů, především regulač, eh, regulatorním postup eh, s přeskumem. Tady se koordinátoři rozhodli, že pan Kuhn a pan Alkadraui, kteří jsou stálými zpravodaji pro komitologii, budou zpravodaji i pro to stanovisko. Eh, co se týče letišního balíčku tak eh, a vyjednávání s radou, tak koordinátoři požádali o to, aby bylo napsáno radě, že koordinátoři jsou ochotní se bavit o návrhu týkající se hluku, s tím, že rada také musí být přistupovat disk, ochotna přistoupit k diskusi o právech pasažérů. Co se ještě komitologie týče, tak tam jsme měli zpravodaj číslo 24 a 27 a z 11. a 25. listopadu. A na příští schůzi bude možné, pokud to bude potřeba, hovořit o hluku na železnicích. Teď, co se týče včerejšího zasedání koordinátoru, tak generální ředitelství MOVE udělalo prezentaci týkajícího se seznamu a um, letecké společností, které nesmějí fungovat v Evropské unii, tedy černý seznam. My jsme si vyslechli informace a předseda komisi připomenul, že pokud do pátku 29. nebudou žádné připomínky, tak bude dopis poslán Evropské komisi. Co se týče obchodní dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy, zpravodaj pro dopravu a trans, pro dopravu a průmysl a, a turistiku, tam byl jmenován předseda. Co se týče komitologie, tak jsme vzali v úvahu z, eh, zpravodaj číslo 28 a nový dopis právnímu výboru týkající se návrhu Omnibus ke eh, sladění legislativy s eh, Lisabonskou smlouvou. Tam bude 29. listopadu pátek 12 hodin termín na pozměňovací návrhy. A potom v rámci bodu různé proběhla také krátká diskuse o doporučení do druhého čtení. Tolik tedy zpráva eh, za zasedání koordinátorů. Jsou všichni spokojeni. Dá se, že ano. Tak vám děkuji. Pokud dovolíte, tak já se jenom zamíchám čaj a pustíme se do hlasování. Týkající se zprávy pana Fidanzy a týká se to zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Předpokládám, že všichni máte hlasovací karty, vyzkoušíme systém. Zahajuji zkušební hlasování, jenom abychom zjistili, kolik vás tady je. Odhlasovali jste všichni. Určitě. Zdá se, že teď už ano, takže uzavírám zkušební hlasování. a blahopřeji EP, že má správný počet hlasů. Dnes není vás příliš mnoho. Zdá se, že EPP se dostává znova do disciplinovaného stavu. Jsme všichni připraveni? Dobrá, nejprve pozměňovací návrh 73 a 74. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní nás čeká kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Já vím, že je to kompromis 4, jenom jsem musel najít, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato. Takové hlasování se mi líbí. Kompromis 5 pro, proti zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď článek 6a, nový, 342 a pozměňovací na 54, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, 4, 1, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 55, 352 a 56, 62, 72 dohromady, kde je pro. Proti, zdrželi se, můžeme to prosím ověřit, zahajuji hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 343 od pana Taylora. Kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit. 343. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 58 jako text navíc. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 38, to tež, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 59, 60 a 61, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 344, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme si to prověřit. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Další věc je jazyková. 345, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 63 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 346 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, potom nám to odpadá, teď máme 41, tre, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 a identický další, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijat. 66, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. 350, kde je pro, kde je proti, zdrželi se zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 351, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit. Zahajuji hlasování. Máte hlasováno, uzavírám hlasování. Přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 353. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní k přílohám. Kompromis 7. Kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme k úvodním ustanovením. Takže kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozdíme se na 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvece návrh 4 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato a uvěříme si to. Zahajuji hlasování u pozněvacího návrhu 10 od zpravodaje. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. A bylo to zamítnuto. Takže nyní 94. paní Bilbao, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 95 odpadá a dostáváme se k 11, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka od zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 117, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17, kde kompromis, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 od zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 od zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 136 od paní Bilbao, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 139, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 140, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. jedna kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme 142, zahajuji hlasování. odhlasováno, uzavírám hlasování a je to zamítnuto. 145, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 144, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 25 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže konečné hlasování o legislativním návrhu zahajuje hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 30 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato legislativní usnesení. Uzavírám hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Stejný výsledek. 30 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Takže přijato, blahopřeji panu zpravodaji a nyní budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit meziinstituční vyjednávání a budeme hlasovat. Jedná se o eh, článek 70 odstavec 2. Odhlasovali jste Uzavírám hlasování stejný výsledek, 30 ku 7, nikdo se nezdržel, takže také přijato. Děkuji. A tím se dostáváme k závěru dopoledního zasedání. A jenom chci všem připomenout, dámy a pánové, že dnes odpoledne, ještě tedy předtím, než všichni utečete, budeme hovořit s panem Brenem, Brennerem pardon, z Eurocontrol a potom máme čtyři koordinátory. Já jsem jim řekl, že budou mít omezenou vystupovací dobu a potom také máme další záležitosti, jako třeba transparentnost přístavu, takže poprosím, abyste to byli v 15 hodin, aby to nedopadlo tak, že tady bude jenom předseda a nikdo jiný v 15 hodin. A Stínoví zpravodajové mají k dispozici tuto místnost pro železniční balíček, jestli chcete pracovat. Nicméně do dnešního odpoledne je schůze odročena. Děkuji.